pracoval v delegaci eh, parlamentního Združení eh, eh, Evropa Latinská Amerika. Nikdo není proti a pan Scholz je tedy jmenován. Výbor pro právní otázky předložil opravu eh, textu dle eh, článku 62.4. Eh, pokud během 24 hodin nikdo se nevysloví proti tom, této změně či 40 poslanců, pak tento text je přijat. Text se nalézá na stránce Science on Direct a bude zveřejněn na konci tohoto zasedání. V úterý pak dle článku 74 Děkuji.